I'm going to start the meeting. Tak my se pustíme do zasedání. Já vám děkuji všem. Už se blížíme téměř ke konci zasedání Evropského parlamentu před lesní pauzou, ale ještě než úplně skončíme, máme dnes eh, tu čest, že si budeme moci vyměnit názory s lucemburským předsednictvím, a sice s místo eh, předsedou vlády Etienem Schneiderem. To je přítel Evropského parlamentu, protože 20 let eh, před 20 lety tady pracoval jako výzkumný asistent a na tomto výboru my si velice vážíme našeho sekretariátu, naš, našich výzkumných asistentů a našich poradců, protože my dobře víme, že v naší politické kariéře by se nic nestalo bez podpory týmu, které sedí kolem nás. Už je to tedy eh, před dávnem a vypadá to, že odsud člověk může vystoupat až na místo předsedou vlády, ministra hospodářství, ministra pro eh, vnitřní bezpečnost a ministra obrany. Takže to je obrovské portfolio. Takže eh, pan minister eh, jedná s Jury a s Libe, už si tedy vyměnil názory, ale které půjde po nás, takže je třeba, abychom se ptali na nesmírně inteligentní otázky, protože budeme posuzováni našimi kolegy. Bylo by dobré, abyste nám řekl, co chcete dosáhnout v nadcházejících 6 měsících. A potom si dáme eh, debatu a máme tady poměrně nabitý program až do půl páté. Takže děkuji vám mnohokrát a máte slovo. Eh, Dobře, děkuji paní předsedkyně milá Vicky, dámy a pánové, je to pro mě velké potěšení mm, dnes vám představit program lucemburského předsednictví a vést s vámi otevřenou a doufám i upřímnou výměnu názoru. Jak asi víte, nebo určitě víte, vnitřní trh byl vždycky prioritou číslo jedna pro Lucemburg eh, a vždycky to bylo téma, které eh, je drahé našemu srdci. V takové malé otevřené zemi uprostřed nebo v srdci Evropy, tak eh, gro ekonomických transakcí jde přes hranice, tudíž dobře fungující jednotný trh je zásadní pro to, aby podniky mohly růst a expandovat ve své činnosti. A je to důležité i pro spotřebitele, aby měli přístup k široké škále zboží a služeb. Proto jsme si vědomi eh, eh, toho, eh, že musíme se zaměřit na to, co teď nefunguje i přes veškerý pokrok, tak pořád ještě zde je řada překážek, bariér, které brání spotřebitelům a podnikům, aby mohli obchodovat eh, napříč Evropskou unii bez nějakých nákladů eh, či složitostí navíc. Lucemburské předsednictví chce přispět k tomu, že budeme řešit náklady na absenci Evropy, což je něco, co i se jasně ukázalo ve studii zadané Evropskou parlamentou pokud my jako spoluzákonodárný orgán uděláme svůj úkol důkladně, tak na tom všichni vyděláme. Jde alespoň o 800 miliard euro, či jinými slovy až 4% růstu navíc v EU. A určitě se mnou budete souhlasit, že to je právě to, co potřebujeme za stávající hospodářské situace. Dámy a pánové, nyní vám řeknu, eh, jaké jsou hlavní priority Eh, v oblasti vnitřního trhu a konkurenceschopnosti v širokém slova smyslu. My jsme naplánovali dvě schůze Rady pro konkurenceschopnost 1. října a 30. listopadu. Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost proběhne v pondělí 20. července v Lucembursku. A eh, naše činnost bude se opírat o dvě základní osy. Za prvé, chceme především eh, více těžit z evropské přidané hodnoty a především eh, řešit náklady na to, když nebudeme mít Evropu. A chceme i přispět tomu, že se sníží eh, náklady spojené s přeshraničním podnikáním, vzhledem k tomu, že existuje 28 různých právních řádů, což platí pro digitální svět i pro svět offline a tedy konkurenceschopnost se stane průřezovým tématem pro veškeré naše politiky. A tak rovněž je nezbytné i posílit dimenzi vnitřního trhu e, v těch základních agendách, které jsou zásadní pro konkurenceschopnost ekonomiky a často to ale spadá pod odpo- do odpovědnosti jiných formací, jiných ministrů či výborů parlamentu, především třeba reforma systému ETS. Tak teď pokud jde o vnitřní trh, musím připustit, že tady jsme se ocitli v takové zvláštní situaci pro nás jako nové předsednictví. My jsme nedostali, nezvěděli jsme nové legislativní agendy a hlavní aktivity plánované Evropskou komisí v oblasti eh, digitálního trhu nebo v oblasti nové strategie pro vnitřní trh zboží a služeb, tak to je něco, co se očekává až ke konci roku, nemluvě o tom, že až třeba začátkem příštího roku, roku 2016. Ale eh, a veškeré ty legislativní agendy, které máme na stole, tak ty jsme sdělili od předchozí komise a často eh, jsou to agendy, které se zadrhly balíček eh, bezpečnost výrobku. To se zablokovalo v radě již dva roky, to tam je a zde musím poděkovat paní Šaldemoze, která se tak snažila ve výboru IMKO a chci i poděkovat nové zpravodajce paní Komi, která má na starost dohled na trhy. Jak víte, důvod, proč se to zablokovalo, to je kvůli made in, povinnému označování původu a tam jsou členské státy velmi rozděleny a vždycky byly rozděleny v minulosti i eh, to platilo pro jiné typy témat. Několik předsednictví, litevské, řecké, italské a lotyšské, vyvinuli velké úsilí, aby situaci odblokovali. Bohužel marně. Lucemburské předsednictví tedy by chtělo s tím pokračovat, ale jsme si vědomi limitací této činnosti. A poněvadž v této agendě nenastaly nové věci, tak asi nelze očekávat nějaký převrat v pozicích členských států či na straně komise a bez toho ale asi žádný pokrok nebude. Situace je trochu podobná, pokud jde o nařízení týkající se zjednodušení eh, převádění motorových vozidel registrovaných v jiných členských státech. Zde chci poděkovat paní Charanzové, která se eh, velice snažila v této věci. Členské státy také tady zatím jsou rozdělené, pokud jde o článek 3, místo registrace vozidel. Po, pro předsednické země se ukázalo, že je těžké nalézt nějakou rovnováhu a e, vůbec dohodu v této otázce, která tak členské státy rozděluje. A i počítáme s podporou komise, že se bude snažit o kompromis, tak abychom mohli tuto diskuzi opět po létě po dovolených oživit. A nakonec, milá paní Kalas, Situace se komplikovala také i pokud jde o směrnici, o, eh, o celní, eh, pokud jde o celní delikty a sankce. Eh, zde existuje řada otazníků v radě a lucemburské předsednictví se pokusí opět nalézt cestu, jak pokračovat. A teď ale se podívejme na ty pozitivnější aspekty. Je evidentní, že Digitální trh je pro nás velkou prioritou, pro všechny formace ministrů v radě. Lucemburské předsednictví zahájí činnost eh, týkající se prvních konkrétních iniciativ eh, obsažených v balíčku digitální jednotný trh. Tím mám na mysli především modernizaci autorských práv a reformu práva spotřebitele online. A určitě Eh, ale tu, ten lví podíl, ten dostanou naši nizozemští kolegové. Čekáme s netrpělivostí na balíček vnitřní trh zboží a služeb. To mělo být přijato již minulý měsíc, ale bude to podle posledních zpráv až v říjnu. Pokud o tyto dvě agendy, tak my se budeme snažit, abychom velice rychle i eh, Evropské komisi mohli dát ambiciozní politickou odpověď je třeba i zajistit vysokou míru eh, eh, ambiciozních cílů, tak abychom překonali hranice v přeshraničním obchodě, abychom snížili administrativní zátěž našich podniků a přitom zlepšili i přístup spotřebitelů k výrobkům a službám online i offline. Pokud Evropa to neudělá, no tak to neudělá nikdo jiný za ní. Členské státy nemohou vytvořit vnitřní trh. To je naše odpovědnost, tedy nás, rady a vás, parlamentu, vytvořit skutečný vnitřní trh, který si tak přejeme. Také i se začneme zamýšlet nad právními nástroji, které umožní, aby tento vnitřní trh mohl plně fungovat. Především jde o to pokusit se o to e, zavést princip vzájemného uznávání jako doplněk harmonizaci. To naše podniky potřebují. Toto je úzce spojeno s tím velkým balíčkem Better Legislation, kvalitnější legislativa. To je balíček, který právě komise předložila. Určitě budeme potřebovat několik měsíců, abychom vůbec tento ambiciozní balíček mohli strávit, protože hodně se tím změní naše pracovní metody. Také si přejeme, abychom v této věci eh, zavedli větší systematičnost v našich politikách. A eh, tedy eh, této, tato koncepce lepší legislativy, to není něco autonomního, nezávislého, ne. To je třeba vidět v prismatu ostatních politik a v prismatu vnitřního trhu. Lepší legislativa ale neznamená méně legislativy, to určitě ne. Tady jde o to splňovat cíle za nižší náklady cíle jako realizace vnitřního trhu nebo sociální ochrana například, ty nesmíme tímto spochybnit. To jsou pouze prostředky, jak tohoto dosáhnout za nižší cenu a méně komplikovaně. Ale pozor na to, pokud budeme rušit evropské směrnice, tak je zde riziko, že bychom nakonec zase skončili s 28 různými právními předpisy, což není to, co si naše podniky přejí a ani to si nepřejí naši spotřebitelé právní roztříštěnost by stála příliš mnoho a naopak přece nám jde ono o základy pro nový růst. A nyní eh, mm, podnik, eh, mm, politika určená podnikům, jak jsem řekl, my chceme, aby konkurenceschopnost se stala průřezovým tématem, abychom tak lépe přispěli k koherentnosti, systematičnosti našich politik. Proto zmodernizujeme i pracovní metody Rady ministrů pro konkurenceschopnost, aby vzala více do úvahy složitost veškerých faktorů, které ovlivňují konkurenceschopnost a vnitřní trh. Na začátku každého zasedání Rady ministrů pro konkurenceschopnost provedeme takový check-up konkurenceschopnosti. Tady jde o to, aby vždycky na začátku, abychom si vyměnili názory s Evropskou komisí o obecném vývoji hospodářské situace v Evropě, eh, včetně situace tedy mikroekonomické, abychom si provedli takovou bilanci těch základních eh, norem, které se týkají konkurenceschopnosti a vnitřního trhu, ať jsou to tedy návrhy či normy, které spadají do kompetence Rady pro konkurenceschopnost či jiných ministrů. Jde o to, abychom lépe se koordinovali teď na začátku, ještě v okamžiku, kdy komise teprve přichází s novými legislativními iniciativami. A zde musím, budeme úzce spolupracovat s paní komisařkou Běnkovskou a protože eh, i budeme, eh, eh, i budeme se snažit tedy se hodně zapojovat do průmyslové politiky. Lucemburské předsednictví také věnuje velkou prioritu politice pro malé střední podniky a revizi Small Business Act a v tomto smyslu zorganizujeme konferenci v Lucembursku od 17. do 20. listopadu a nazývá se to SME Assembly. A nyní další témata. Duševní vlastnictví. Lucemburské, Lucemburské předsednictví se bude snažit o dohodu s Evropským parlamentem eh, o, na téma směrnice o obchodním tajemství. Trialog se plánuje eh, na září. Také i nás čeká modernizace autorských práv, jak jsem již eh, anoncoval. Lucemburské předsednictví také zahájí činnost na návrhu směrnice týkající se nekalých obchodních praktik v obchodování B2B. To je balíček, který by měla komise přijmout po létě. Pokud jde o spotřebitelskou politiku, bohužel tady nebudeme mít na stole konkrétní návrhy. Případně zahájíme diskuzi o agendě spotřebitele, a strategie pro je digitální vnitřní trh, což samozřejmě má dopad na celý sektor obchodování B2C a v každém případě mm, bude to mít eh, ať mm, samozřejmě politika vnitřního trhu musí jít ruku, ruku, ruku v ruce s spotřebitelskou politikou, to je evidentní. A teď agenda Telekom protože eh, můj premiér Betel to dnes, toto dnes prezentoval, což je priorita Eh, eh, eh, a především jde o směrnici o zabezpečení sítí a informací do, pod zkrátkou NIS, Cyber Security. To je věc, o které se nediskutuje, to není žádný luxus, to není nic dobrovolného, ne. A zpravodaj pan Šváb určitě je si to plně vědom naše ekonomiky a naše společnost na tom závisí. Toto nemá hranice, nezná hranice. I eh, hráči na trhu mm, sami eh, přijímají opatření pro zabezpečení sítí. Jsme přesvědčeni, že pokud jde o zabezpečení sítí, e, jsme schopni udělat z Evropy takový zorný příklad. Na tom již začalo pracovat lotyšské předsednictví i e, díky neutuchajícím snahám pana zpravodaje Švápa se již rýsují základní principy. A lucemburské předsednictví se bude snažit tyto e, principy nějak sladit a dechnout jim určitý život. A Tady se těšíme na velice konstruktivní spolupráci s vaším parlamentem. Další legislativní návrh, kterému dáváme eh, přednost, je eh, přístup k webu, k síti pro veřejnost. To je důležité pro uživatele služeb typu e-government a především osoby, které mají třeba nějaké postižení. Tady je třeba zapojovat je aktivněji, zapojovat aktivněji veškeré skupiny obyvatel do digitálního světa. A já si myslím, že veřejný státní sektor by měl být příkladem. Paní zpravodajka, paní Charanzová, to také určitě dobře ví. Eh, že eh, máme mezi sebou dobrou spolupráci a lucemburské předsednictví doufá, že v této věci uděláme velký pokrok a že tuto agendu dovedeme ke zdárnému konci. A poslední slovo, které se týká další priority lucemburského předsednictví, která je spojena s eh, digitálním trhem. Jde o ochranu údajů. Tuto agendu chceme dokončit do konce roku jde o to adaptovat stávající pravidla z roku 95, kdy internet ještě byl ve svých začátcích. Dnes naše hospodářství, naše společnost eh, hodně závisí na eh, velkých objemech dat, které přechází hranice. Proto ochrana osobních údajů je základním předpokladem pro digitální, digitální vnitřní trh. Je to kondicio sine qua non. A je třeba, aby e, to byla pravidla, která ale budou i e, e, vhodná pro budoucnost, která budou schopna obstát v budoucnosti a proto je třeba chránit základní práva našich občanů, což toto vše předpokládá. Doufám, že se nám to podaří. Děkuji za vaši pozornost. Tak, to byl uh, skvělý přehled řady různých témat. Samozřejmě se, se eh, dotknul eh, témat, která se dotýkají spousty výborů, včetně nás. Mám tady eh, řečnický seznam dlouhý, pokud jste se nepřihlásili ještě, tak se přihlašte teď. Dobře. Tak nejdřív uh, Rosatom. Rosatum. Děkuji za tuto zajímavou a nesmírně pouhou prezentaci. Lucembursko je malé, ale nesmírně důležité, co by země v EU. A to samozřejmě eh, velice pomáhá hm, pro existenci celé naší organizace. Když máme příliš legislativních návrhů k digitálnímu jednotnému trhu, tak je zřejmé, že to bude velice podstatné předsednictví a přeji vám eh, v tom hodně úspěchu. Mám několik dotazů k tomu, co jste právě říkal. Hovořil jste o Made in, o tom, jak je eh, to obtížné, ale neřekl jste, co chcete dělat. Nebo ta situace je, jaká je, jaké bude vaše stanovisko, co budete navrhovat. Co eh, nebo jak chcete se dostat z té situace? Moje další otázka se týká nákupu online. Já se chci zeptat, jestli máte nějaký plán na to, jak dosáhnout společného stanoviska rady, tak aby to netrvalo jako roaming 17 měsíců? opravdu nemáme tolik času, abychom mohli čekat takhle dlouho. A možná ta úplně poslední věc. Hovořil jste o kybernetické bezpečnosti. Já jsem právě slyšel, že v rámci kybernetické bezpečnosti by eh, taky měl být zahrnut boj s terorismem a s nenávistnými projevy. Víte o tom něco? Je to pravda a jsou šance na dosažení hmatatelných výsledků? Dobrá, tak vezmeme vždycky tři otázky. Eh, takže Krista Schaldemoze a potom Nikola Danti. Vezmu vás to pořadí, jak jste se přihlásili. A paní eh, Schaldemoze. Aha, ano, ano. Děkuji. Děkuji, pane Šnajdře, za eh, prezentaci. Souhlasím s tím, že je velice obtížné eh, potýkat se tady s tím balíčkem eh, bezpečnosti výrobků. Ne tady v parlamentu, my jsme nalezli řešení poměrně rychle, udělali jsme kompromisy, ale na radě je velice špatná situace. A rada bych vám řekla, že dnes dopoledne na výboru jsme eh, měli prezentaci od organizace ProSafe, což je organizace koordinující společné kroky členských států a jejich úřadů pro dohled nad, dohled nad, trh, nad trhem. Eh, oni velice dobře se činí, ale řekli nám, že potřebují novou, lepší legislativu, aby mohli eh, vytvořit lépe fungující vnitřní trh a mm, eh, to trh, který bude vytvářet důvěru mezi spotřebiteli, protože pořád na trhu je spousta nebezpečných produktů. Já vím, jak je to obtížné na radě, ale přesto bych vás Rada požádala, abyste se pokusil eh, rozhýbat tu situaci kolem bezpečnosti produktů, protože potřebujeme eh, legislativu. Vím, že Maiden je největší problém. Tady v parlamentu říkáme, že eh, chceme o tom vyjednávat, ale rada si předtím musí stanovit nějaké stanovisko. Takže já opravdu doufám, že se pokusíte nalézt řešení, i když víme, že to je poměrně těžké. Ale maj, můj hlavní důvod, proč jsem si vzala slovo, bylo, že eh, lidé, eh, kteří pracují u dohledu nad trhem a eh, bezpečnosti a nad bezpečností produktů chtějí, abychom se na té legislativě shodli, protože by to opravdu zlepšilo bezpečnost produktů hodně. Tak já budu pokračovat k řečníkům po, schůd, po frakcích, tak teď Dita. Děkuji pane vicepremiére. Děkuji, že jste eh, mezi nás eh, přišel a podělil se o názvy na své priority. Jsem eh, ráda, že máte ty předsednictví, protože Lucembursko má dlouhou historii mm, v, hodně úspěchů v mm, nalezání zájmu mezi velkými členskými státy a právě malých a právě dobrých občanů. Takže doufám, že vyřídíte spoustu těch nevyřešených otázek a zároveň eh, přijete s novými projekty, zejména eh, těmi, které se budou týkat jednotného digitálního trhu. Vaše priority eh, jsou v souhledem s mým seznamem, ale řeknu vám něco k tomu, o čem jste, o čem jste hovořil. Transfer motorových vozidel jsem velice ráda, že rada se pohybuje. Myslím si, že to je opravdu důležitá složka, kde máme povinnost vůči občanům a kde musíme dosáhnout výsledku. Takže doufám, že to kompromisu eh, bude za vašeho předsednictví nalezeno a doufám, že to bude jeden z úspěchů vašeho předsednictví. Pokud jde o eh, bezpečnost eh, spotřebitelských produktů a dohled nad trhem, tak to je jedna z věcí, která nám leží na, trhu, na srdci. My musíme zjistit, s jakým cílem se ta legislativa má přijímat jestli to přináší to, co jsme chtěli přinést občanům. A musíme se pokusit nalézt eh, řešení eh, zbytku nevyřešených otázek. Jsem, byl jsem velice eh, rád, že jste hovořil o, no, o přístupnosti webu. Není to příliš přitažlivé téma, ale je to důležité téma. Souvisí to s digitální agendou a hovoříme tady o návrhu, který má jenom 19 stránek, ale je to návrh, který by mohl eh, použít, eh, pomoci milionům evropských občanů eh, s postižením, aby se dostali do digitálního světa. Je to jednoduchý návrh a doufám, že uvidíme naplnění tohoto návrhu, nebo se dočkáme naplnění tohoto návrhu. Potom směrnice o celních přestupcích a sankcích. To už je rozhýbáno díky lotyšskému předsednictví, ale potřebujeme hm, takový závěrečný tlak na to, aby se to dokončilo. Myslím, že vaše eh, země a předsednictví by mělo mít dobrou šanci tohle dokončit. S těmito krátkými poznámkami vám popřeji hodně úspěchu do vašeho předsednictví a těším se na naše trialogy a přeji vám hodně štěstí. Jens Nilsson. Tak se Ano, děkuji za slovo. Som det ser ut. já vás mám tři otázky. Já jsem tady zpravodajem eh, pro eh, otázky, které se týkají sociálního hospodářství a všeho, co s tím souvisí. Otázky vnitřního trhu samozřejmě souvisejí eh, s tím sociálně tržním hospodářstvím Například směrnice pro, o zadávání veřejných zakázek. Členské státy teď mají tu směrnici implementovat a když se podíváte eh, po situaci ve členských státech, tak uvidíte určitý odpor. My jsme vytvořili možnost eh, také při eh, zadávání veřejných zakázek podpořit nebo eh, upřednostnit eh, určitou sociální odpovědnost. Členské státy teď chtějí vyloučit tu možnost, nechtějí, eh, aby se přitom mohly zadávat nějaké sociální požadavky při rozdávání veřejných, zadávání veřejných zakázek. Takže já si myslím, že bychom tu implementaci měli dosledovat tak, aby sociální otázky si získávaly pozornost a ne, aby se blokovaly. Potom já jsem si vyslechl ministra Šmita minulý týden a je mi jasné, že eh, Lucembursko si stanovilo své priority a sociální dimenze, eh, že ji chce posílit v evropské spolupráci. Jsou tady potom požadavky směrem k tomu, aby eh, sociálně tržní hospodářství získalo nějakou právní formu která bude uplatnitelná na eh, vnitřním trhu. Je důležité, aby tady ministři spolupracovali v této oblasti. Eh, sociálně, eh, sociální hospodářství mm, musí být otázka, které se musí minister Schmidt věnovat. A samozřejmě to téma se také musí dostat do eh, prismatu eh, vnitřního trhu. Potom jsou tady ještě eh, bariéry přeshraniční spolupráci. Například pojišťovny a vzájemnost. Oni nemají možnost investovat do jiných zemí. To jsou bariéry. Oni by mohli hodně přispět k investiční činnosti podpořit malé a střední podniky a opravdu takovéhle překážky bychom měli odstraňovat. To si myslím, že je oprávněný požadek, požadavek a lucemburské předsednictví by si tohle mělo zařadit na program. Děkuji. No, děkuji a poprosím vás, abyste se přihlásili, pokud se ještě chcete přihlásit do diskuse a já jenom rychle přečtu seznam řečníků přihlášených. I've got Nicola Dante, Catherine Steiner, Virginia Rossier, Olga Shenilova, Julia Reader, who's next, Lambert von Nisoroy, Dan Dalton. Any, anyone? Ještě někdo? Koho jsem nečetla? A já také se přihlásím potom. Ještě Eva. Dobře. Tak eh, já to trošku zkusím vás volat, abych vás nevolala úplně po těch politických frakcích, takže nyní má slovo Julia. Děkuji. Eh, děkujeme vám, vážený pane předsedo vlády. Děkujeme za to, že jste předložil tento program. Co se týče digitální agendy, tak nás celé jistě čeká mnoho práce. A je tam takový dost znepokojivý vývoj, na který bych chtěla upozornit a týká se také vašich plánů. Samozřejmě jde o to, že technologický vývoj je obrovsky rychlý a my se jaksi snažíme eh, ho dohnat naší regulací a eh, nejenom jde to o to, že ty dohody s radou trvají dost dlouho, ale jde i o to, že velice často do té doby, než to, ta regulace je hotová, tak vlastně už ten vývoj nebo to, to využívání digitálních technologií je dál, už se to zase vyvinulo. Takže například ustanovení, která se týkají síťové neutrality, mm, vidíme, že zde není žádná dohoda, která by se týkala třeba těch e, e, služeb s nulovými sazbami. A já si myslím přitom, že to je velice důležité, protože stále více lidí používá pro přístup na internet spíše mobilní telefon. Má kolegyně Dita Charanzová rovněž upozornila na spoždění a na zablokování směrnice o přístupnosti k webovému obsahu. A zde si myslím, že máme stejný problém. Je velice důležité, aby tyto druhy legislativy brali v úvahu i uživatele mobilních technologií. To znamená třeba ten přístup k aplikacím eh, musí být eh, nejenom pro lidi s zdravotním postižením, ale je to také důležité i třeba pro starší občany a celkově zkrátka pro všechny občany, aby každý k tomu měl přístup. Zajímá mě váš plán, jednak jak chcete zrychlit dokončení těchto rozpracovaných věcí, jako je třeba ta směrnice o přístupnosti k webovému obsahu. A také mě zajímá, jak chcete zajistit, že to bude legislativa, která bude fungovat i v budoucnu a že bude natolik ambiciozní, aby se týkala i využívání nebo přístupu na internet z mobilních eh, přístrojů, z mobilních, eh, jak, jak, jak už jsme toho svědky dnes. All of them no? Uh, why don't we take that first round? Mm, tak možná nejprve si vyslechneme všechny otázky a pak vás poprosíme o od... Dobře, takže nejprve možná odpověste na všechny otázky a pak bude další. Uh, web access. Takže pokud jde o ten přístup k webu, tak tady já jsem přesvědčen, že se dohodneme eh, dost brzy již. A pokud jde o eh, ty, mm, tedy, ty veřejné Eh, eh, přístupy a eh, přístup tedy k tomu, takže tam zavést různá kritéria, sociální kritéria, no to by asi bylo těžké, tedy tento téma těch sociálních sekretářů, o tom se již nehovoří v radě. Já jsem přesvědčen stejně jako kolega Nikola Schmidt, že určitě mm, k tomu se ještě vrátíme. Vůbec je to nutné pro diskuze třeba i až budeme hovořit o solidární ekonomice, o těch sociálních aspektech, ale vězte, že principiálně Lucembursko je pro takováto sociální kritéria, která by měla být aplikována v těch veřejných zakázkách ve veřejném sektoru. A teď balíček bezpečnost výrobku a označování made in. Je třeba vědět, že eh, obligatorní zavedení označování původu je pro některé principiálně nepřijatelné, nezávislé na počtu odvětví, který by se to týkalo. A pro jiné státy zase je to základní předpoklad pro přijetí celého balíčku. Takže je těžké nalézt nějaký kompromis za těchto okolností. A myslím si, že jsme, pok- jsme zkusili již všechno v posledních měsících a já osobně jsem zklamán že se mm, mm, tyto návrhy zablokovaly. A je pravda, že kvůli jednomu ustanovení navíc. A technická studie tu realizovala komise, Evropská komise, mm, s cílem odblokovat tuto tematiku. Lucemburské předsednictví je ochotno navázat na všechno a pokračovat, ale je evidentní, že to bude pouze možné za podmínky, pokud eh, tady nastane něco nového. nastávajícím základu v diskuzích pokračovat nelze. Takže zde bych chtěl apelovat především na Evropskou komisi, která navrhla to ustanovení doložku Made in, tak aby eh, navrhla nějaký nový kompromis, i když vím, že to bude těžké. Já nechci vás tady zklamat hned teď, ale pokusíme se. Je tady určitá šance možná, abychom přesvědčili eh, eh, ty, kteří se eh, zablokovali. A teď, pokud jde o ta motorová vozidla, jejich registranci a jejich převádění, převody motorových vozidel, zde zatím do posud máme kvalifikovanou většinu, takže tady nebyl možný žádný kompromis. I to, co navrhuje paní Charanzová ve své zprávě, tak také je problematické pro ně. Takže ale lucemburské předsednictví bude se snažit nalézt novou cestu pro kompromis v tomto předpisu, a protože občan nechápe přece, proč eh, registrace motorových vozidel v EU by měla být tak komplikovaná. Proto nutně je třeba nalézt řešení v zájmu našich spoluobčanů. A nakonec ještě, ano, hate speech, projevy z nenávisti. Hmm, ano. Takže eh, to nespadá eh, do předpisu, to je velice důležité téma, ano. Tady jde o to zabezpečit ty základní služby a nejde o obsah. Takže bohužel zde vás zklamu v této věci. A ještě web accessibility, přístup k webu. Ano, přístupnost k webu. Tady je zásadní, aby e, i tam byl zakotven přístup e, e, pro smartfony, pro ty mobilní zařízení. Takže já myslím, že tady je mezi námi schoda. Ano, já myslím, že jsem zareagoval na všechny otázky, a všechna témata. Pokud ne, tak mi připomeňte, pokud jsem na něco zapomněl. I'm going to take another Dobře, takže další kolečko si uděláme. Zatím jsem ještě nevyvala někoho za skupinu EKR, což je má chyba. Takže pan Edvard Sizak, který zastupuje pana Andreja Dudu, vítáme vás eh, v našem výboru. Takže pokud eh, chcete vystoupit, tak vás potom vyvolám v tom druhém kole, takže pokud budete mít zájem, tak eh, se přihlašte a buďte vítán mezi námi. Takže teď to zase uděláme podle skupin, takže pan Lamberts, pak Nikola, pak někdo za EKR a pak ještě někdo, pokud chce vyjádřit. Děkuji. Já jsem nizozemský poslanec a musím eh, upřímně eh, říci, eh, říci s velkým úsměvem, že se vždycky vracím ze Štrasburku přes Lucembursko domů a říkám si, jak je to možné, že to je taková bohatá země s takovým vysokým příjmem na hlavu, tak má tak levný benzín za euro, za litr. A, jak to tam děláte? Že jsou tam tak nízké spotřební daně, že takhle setnete cenu benzínu, takže kdybyste mi to mohl říct, tak budu určitě důvěřovat vašemu předsednictví. My samozřejmě máme období teď před sebou, eh, kde nejsou žádné legislativní podněty. Komise to chce vše dělat jinak, lépe, ale musím ještě vidět. A, ty velké věci, které souvisí eh, s eh, vnitřním trhem, byly věci, byly staženy, už byly zmíněny. Například to měla být celá ta cirkulární ekonomika. Máme tady ty nové materiály, bioplasty, ty nové eh, možnosti uplatnění. A teď, když už jsou eh, vyvíjeny mimo Evropu, tak se mimo Evropu, eh, tedy se, které se tady vyvíjely, tak se vyvíjí mimo Evropu, tedy vyrábějí mimo Evropu. Nemáme tady kritický objem v Evropě na to, aby se zde zaváděly. protože v některých jiných eh, zemích se dávají do bioodpadu, a u nás se nesmí dávat do bioodpadu a nevíme, jestli se mají jako dávat tam, nebo jestli se mají eh, spalovat. Takže jsou tady, je tady spousta věcí tržní záležitosti. Já se chci zeptat, jestli tam chcete také eh, dělat nějaké podněty. Bioekonomika, to je velká agenda, kde máme velké znalosti, kde potřebujeme nové věci. Potom samozřejmě je tady eh, celá řada věcí, které eh, na radě uvázly. Co děláte proto, aby národní parlamenty eh, byly zapojeny do předsednictví více? Ony tady vedeme pěkně debaty mezi politickými frakcemi a pak se vrátíme do svého vlastního státu, vlastního parlamentu a tam se o těch tématech vůbec nemluví. TTIP, to je tady priorita numero uno a na u nás doma a vám eh, říkají, že to je kolikrát eh, problém. Eh, a vůbec to nikoho nezajímá. Jak moc investujete úsilí, abyste zapojili vnitrostátní parlamenty? tak, aby se všechno nedělalo jenom na národní úrovni a na druhou stranu jsem neřešil některé věci jenom tady. Nikola Danty. Prezident. Děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, eh, panu místopředsedovi vlády za to, že přišel a představil program, který je dobrý, se kterým lze souhlasit. Je v typickém lucemburském stylu, ano, který skutečně vítáme a které mm, mm, my od vás hodně očekáváme. Vy jste zakladatelská země která eh, dala nám tolik politických hm, hm, tolik politických elit eh, i eh, představitelů, jako ten stávající předseda komise. Takže, pane hm, ministře, dovolte, abych tedy hovořil o Eh, ambicích. Ambice jsou důležité pro řešení problému a zde eh, zmíním pár otázek. Zatím nemáme moc legislativních návrhů, to je pravda. A i eh, komise sice něco nastínila, ale nevyprodukovala žádné legislativní návrhy. A mm, samozřejmě náš kontinent a naše Evropa se vyvíjí s těmi legislativními návrhy. A takže já chci, abychom byli ambicioznější, abychom skutečně dělali politiku a abychom přijímali politická rozhodnutí v řadě mm, témat. Mm, mm, a i byste v podstatě eh, asi odpověděl na tu moji otázku, to je článek 7 směrnice o spotřebitelích Made in. Je pravda, že tady máme dvě menšiny, respektive možná většinu, která to blokuje v radě, ale my jsme udělali kroky vpřed, poněvadž eh, máme zde studie, které nám říkají, že v některých sektorech tento typ mm, made in je pozitivní, užitečný a není překážkou. A já si myslím, že u tohoto tématu Eh, takové předsednictví jako lucemburské prostě nemůže jenom říci, že v radě není většina nebo že tam jsou blokující menšiny, něco podobného. Ne, no, já myslím, že je třeba se snažit a nalézt eh, přístup k tomuto tématu, přístup, který bude kompromisem mezi těmi protichudnými nároky. Ale v Evropě protichutné nároky jsou téměř všude. Takže já si myslím, že bychom měli stejně jako v jiných eh, odvětvích se i tady pokusit o mediaci. A navíc ještě vaše země má velkou autoritu, je to země významná, pokud jde o tyto dimenze, tak já myslím, že zde byste měli hrát svoji roli. A poslední věc, kterou chci zanalizovat, to je to, co se týká eh, NIS, Network Information Security. My se stínovými zpravodaji jsme již pokročili, pan Šváb, jak bylo řečeno, tak ten se neutuchajícím způsobem snažil, ale dovolte, to není nic proti vám, ale já si myslím, že kroky vpřed tady udělal parlament, ale a i e, ještě nás čeká to, aby Rada udělala poslední kroky směrem ke kompromisu, protože objektivně tyto kroky směrem ke kompromisu v tomto významném sektoru, významném pro bezpečnost našich služeb, naší infrastruktury, e, pro život občanů, základní služby, tak tady zatím těch kroků jste neudělali moc. Takže ten poslední krok je na vás tedy, pane předsedo rady, tedy jsou, je to teď je míč na straně rady. And take a question on the EC, uh, for the ECR. Dobře, takže nyní otázka za EKR. Teda místo EKR se zeptám já. Tento výbor vždy podporoval takzvaný, eh, takzvanou právní lepší úpravu better regulation a také i my před, ehm, předchůdci podporovali také zřízení oddělení o dopadu, posouzení dopadu zde přímo v parlamentu i našich návrhů a našich pozměňovacích návrhů. Takže až se bude konat ta vaše rada pro konkurenceschopnost, která se bude věnovat Better Regulation, tak eh, prosím, vyslechněte si i odborné názory ehm, z celého Evropského parlamentu napříč spektrem. Myslím si, že to je velice důležité právě v otázce jednotného trhu. A když už hovořím o jednotném trhu, tak jsem velice ráda, že hovoříte o tom, jak je důležitý i pro podniky, i pro občany. Ehm, jak můžeme pomoci členským státům v provádění, v zavádění jednotného trhu? Už jsme začali takovou kontrolu toho provádění. Ptáme se, ehm, pokud by nám třeba členské státy nás chtěli informovat nějakým způsobem, jaké mají problémy v terénu. Myslím si, že zcela jistě bychom tyto eh, výstupy z různých veřejných eh, debat eh, také rádi využili. Takže chci se zeptat, jak, dá, jak vás můžeme podpořit ve vašem úsilí. A pak je zde ještě velice důležité téma jednotného digitálního trhu. Musíme zajistit to, že to bude takový trh, který bude dobře fungovat, který bude vhodný, který bude vyhovovat digitálnímu věku takže také důležité, aby veškerá stávající přepravovaná legislativa podpořila digitální ekonomiku, aby ji neoslabila. E, Zále je důležité, aby tam ty legislativy šly v ruku v ruce, aby nebyly protichudné. A nevím, e, jaký máte názor e, na telekomunikační balíček. Ten neprošel téměř, tedy téměř neprošel a bylo to kvůli tomu, že já i eh, kolegové z ITRE jsme řekli, že musíme vlastně, že všichni tam musí zůstat, eh, všechny jsme tam jaksi donutili zůstat, takže teď je opravdu na to velice um, ten, je, je to důležité, protože eh, pokud se to podaří, tak můžeme opravdu krok po kroku dosáhnout i toho jednotného telekomunikačního trhu. A ještě se chci vyjádřit ke směrnici NIS. Pokud bychom převzali definice, které nám dala komise, které se týkají internetového odvětví, tak hned bychom vlastně už měli legislativu, která je už teď zastaralá. Ehm, vyhledávače, internetové platformy, co je to Facebook, je to internetový vyhledávač nebo je to vlastně platforma, do jaké skupiny patří Amazon. Takže musíme e, zaručit to, že naše legislativa opravdu odolá i tomu budoucímu vývoji. A když hovoříme o směrnici NIS, musíme se soustředit na tu e, kritickou infrastrukturu. Mm, a pokud e, pokud tam chceme za, začlenit i ten internet, tak musíme zaručit to, že ta směrnice bude formulovaná tak, aby odolala tomu budoucímu vývoji. Eh, ještě si tedy zapíšu další případné zájemce, kteří se ještě nezapsali. Eva a Kasrin a pak už eh, zase dáme slovo panu místopředsedovi. Eh, dobrý den, pane místopředsedo. Jsem velice ráda, že jste mezi námi. Chci se zeptat trochu na ty digitální věci, protože teď je to vlastně dominující věc, které se věnujeme, v, když hovoříme o jednotném trhu. Myslím si, že Lucembursko má své zkušenosti, také to tím, že je to mm, vnitrozemská země, která sousedí s mnoha dalšími zeměmi, takže má zkušenosti s obchodem. Můžete nějak říci na základě svých zkušeností, zda by pomohla větší sladění legislativy, zda by to třeba nebylo levnější pro přepravu zboží napříč Evropou, protože třeba právě přeprava je teď velkou překážkou jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Ještě se chci zeptat na něco obecnějšího. Dnes je hodně Evropanů, kteří trochu jsou zklamáni tím, co jim může jednotný trh eh, přinést. Souvisí to třeba i s tou krizí, která je třeba teď v Řecku, kde se lidé ptají, co nám vlastně Evropa dává. Vicky vám také třeba dala ten příklad s tím, jak se řešila ta otázka roamingu a je tam ještě celá řada podobných věcí. Takže co bych, čeho bychom se od vás mohli mm, jak se naučit, co bychom mohli využít v těch nadcházejících měsících, i za tím účelem, aby Evropané stále věřili to, že Evropa jim může něco nabídnout. Děkuji nyní Katrin Steiner. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, pane místo předsedo, děkuji za to, že jste si udělal čas dnes odpoledne na náš výbor. Eh, celá, eh, mnozí kolegové hovořili o, o významu digitálního trhu. Také jste hovořili o těch návrzích, je nutné mít eh, na paměti právě tu směrnici o přístupnosti k webovému obsahu, protože celá řada webů, které nejsou vhodné vlastně pro eh, lidi, pardon, které tedy nejsou přístupné pro lidi se zdravotním postižením, Um, myslím si, že my eh, bychom také na to na vás rádi apelovali, abyste se tomuto věnoval. Také se chci eh, věnovat nebo zeptat se na eh, smlouvu z Marrakeše, která se týká lidí, kteří mají nějaké zrakové postižení a jde o to, aby tam bylo více eh, knih nebo více zdrojů dostupných v lepším formátu i pro osoby, které mají problémy. Takže myslím si, že lucemburské předsednictví by možná také mohlo trošku pohnout touto otázkou a Mm, strategie o jednotném digitálním trhu je také spojena s agendou pro znalosti. Také jste hovořil o tom novém schromáždění pro malé a střední podniky, o té konferenci a také vám chci ještě říct něco ze Skotska, kde eh, se také hovořilo o tom, že čtvrtina malých a středních podniků ve Skotsku vlastně nemá dostatek eh, kvalifikovaných lidí, nemá dostatek těch eh, znalostí, kvalifikace. A mm, s tím by také Evropa něco mohla udělat. Myslím si, že členské státy eh, by vlastně měly mít dostatečné znalosti, aby mohly naplnit tu digitální agendu, protože pokud se to nepovede, tak se stále bude více zvětšovat ta digitální průrva. Mm, takže možná byste ještě mohla říct něco trošku více o té konferenci SMEs eh, Assembly, mm, jak třeba také je důležité, aby tam nezastoupily malé a střední podniky ze všech členských států, také nás zajímá třeba témata, o kterých tam chcete hovořit, eh, zda třeba tam budete projednávat právě i to digitální téma. A pak se chci ještě vyjádřit k otázce autorského práva. Mm, možná nás více zajímá váš názor právě na ten návrh, který se týká autorského práva. Víme, že ten návrh má přijít v prosinci, možná to bude v lednu, takže nevíme, takže možná to vlastně spadne až do toho následného nizozemského předsednictví, ale myslím si, že je důležité, abyste také se podívali na toto téma, protože náš výbor je zodpovědný i za tyto otázky. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. I also would like to welcome Děkuji za slovo, paní předsednice, paní předsedající. Já bych také chtěla pozdravit lucemburské předsednictví. My už jsme se setkali dnes dopoledne ve výboru Libe. Já opravdu také doufám společně s vámi, že dojde k jakémusi obnovení eh, jednotného digitálního trhu. Teď trošku to bylo pozastaveno nebo mm, opoštěno i tou krizí, i teď vlastně se hodně spíš řešil ten investiční balíček, ale opravdu pokud chceme růst a konkurenceschopnost a pracovní místa, tak musíme se přenést přes tu roztříštěnost jednotného trhu, musíme ho dokončit a je důležité, aby zde byla dobrá politická vůle, aby se toto téma vrátilo zpět na tu politickou agendu a také doufám, že právě Rada pro konkurenceschopnost se tomu bude věnovat, která se bude konat pod vaším předsednictví. Hovořil jste také o jednotném trhu pro služby. Jak víte, tak je, pro, dochází k problémům v provádění směrnice o službách. Už to máme na stole docela dlouho. Mě by zajímalo, jaké konkrétní kroky chystáte k tomu, aby se ten jednotný trh pro služby rozběhl. Myslím si, že se také musíme soustředit na provádění, vymáhání legislativy. To je do velké míry problém my jsme také zde převzali iniciativu, konkrétně Wiki. Je důležité soustředit se na doporučení pro jednotlivé země, propojit to s otázkou evropského semestru, spolupracovat více s komisí a dívat se na to, jak to vlastně vypadá s výkladem a s vymáháním té legislativy v členských státech. Další věc, která se týká digitálního jednotného trhu. Já patřím mezi ty, kteří žádají jasný rámec. Chceme otevřený celosvětový internet, Nechceme, aby zde byla určitá evropská svrchovanost, nechceme ani žádnou segmentovanost, segmentaci. Myslím si, že možná to zní zbytečně to říkat, ale myslím si, že to musíme zdůraznit. Je důležité, aby naše firmy eh, mohly mm, soutěžit s ostatními mm, firmami celého světa. Mm, my se tady trošku zavíráme v Evropě, máme zde příliš regulace, příliš fragmentace, musíme se otevřít. A poslední věc je důležité, jak bojovat za refit, za principy refitu a jsem také ráda, že i pro vás to bude klíčovou částí vašeho předsednictví. Někteří lidé to trošku milně vykládají. Má se to týkat lepší právní úpravy, méně byrokracie, ale někdo si myslí, že to znamená méně spotřebitelských práv a méně nebo horší situace v sociálních právech, ale já si myslím, že vy musíte jasně říci, o čem se zde mluví. Navíc mm, doufám, že se vám podaří obhájit i obchodní dohodu s USA. Otázka konvergence norem a vnitřního trhu také často způsobuje velká nedorozumění. Takže doufáme, že vy se ujmete té vůdčí role a vysvětlíte, o čem je ta dohoda, o čem je ta obchodní dohoda, jaké má výhody, že povedete debatu, která bude vycházet z, z faktů, nikoli z manipulace, nějakých eh, obav, byť ty obavy jsou legitimní. Děkuji. Ano, děkuji. Nyní paní Vyšeny. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane místo předsedy za jasnou a, jasnou a kompletní prezentaci úvodem. Děkuji. Dovolte rychle pár bodů já bych se zaměřila e, na otázky, které se týkají digitálního jednotného trhu, což je velice důležité pro přeshraniční obchod. A zde musím skonstatovat, že kroky Better Regulation pro mě to vzbuzuje určité otazníky a především pokud jde o to, co je e, přeshraniční obchod. Nám přece musí jít o plně integrovaný vnitřní trh, což znamená zbližovat e, vnitrostátní předpisy a harmonizovat. A v tomto smyslu sdělení e, Komise o digitálním trhu hovoří o možnosti principu eh, země prodávajícího, což podle mě je zcela v rozporu s eh, myšlenkou integrovaného trhu a s celou filozofií ochrany spotřebitele, protože v tomto případě v podstatě by se do konkurence dostalo těch 28 vnitrostátních předpisů na ochranu spotřebitele. Přece nám jde o ochranu slabší strany, tedy eh, spotřebitele a ne toho prodávajícího. A já myslím, že na to by se mělo zaměřit lucemburské předsednictví a jít cestou harmonizace a ne naopak eh, dávat do opozice vnitrostátní předpisy. A teď otázka šíření digitálního obsahu protože tomu mm, to, to často propojujeme pouze s otázkou autorského práva. A pokud jde o reformu tohoto práva, nesmíme směšovat autorská práva na straně jedné a potom otázka e, užívání děl e, v digitálním prostředí. Určitě kolega Dalton by hovořil o tom, čemu on dává přednost. Já nebudu eh, říkat, co on vám řekne, ale to, máme zde dvě témata. Autorské právo a jeho reforma by měla se snažit o eh, ten cíl autorského práva, to znamená, aby mohli eh, umělci žít ze svých děl a nemůžeme ale samozřejmě podkopávat ty možnosti, aby umělci dostávali řádnou odměnu, protože to je třeba pro kulturní diverzitu v Evropě. A zde určitě můžeme být hrdí na různorodost naší kulturní tvorby ale také teď, už ne pokud je o autorská práva, ale na práva eh, mm, eh, šíření děl, geoblocking nebo teritor, princip teritoriality. To je třeba dbát na to, aby tento princip nespochni, nespochybňoval ty možnosti financovat tvorbu, protože to je teď důležité právě pro diverzitu a eh, jaksi životaschopnost naší kulturní tvorby. A tady jde o velký problém pro financování tvorby či odměny mm, eh, umělců právě tím, jak eh, díla se šíří po internetu, protože často to je na úkor odměn umělců a jejich tvorby, tedy potažmo. Já myslím, že mm, namísto, abychom se konkrétně zaměřovali na autorská práva, tak bychom se měli především zaměřit na odpovědnost těch, kteří díla šíří digitální prostředí. A malé střední podniky, poslední bod. My teď v parlamentu diskutujeme o tom, jak především eh, podporovat lokální produkci, tedy geografické označování nezemědělských výrobků. Eh, tedy tady jde o to, že to je především produkce malých středních podniků. Chceme podporovat lokální zaměstnanost, lépe informovat spotřebitele a taky propagovat kvalitní produkci a určitě parlament po dovolených doufám, že eh, eh, že bude apelovat na komisi, aby jednala v tomto smyslu a já doufám, že zde budeme moci počítat s podporou lucemburského předsednictví. Děkuji, pane místo předsedo Olga. Nothing to be sorry about. Uh, good afternoon, but I'll, I'll be speaking uh, Czech, so please put your headphones on. Uh, já bych měla jeden konkrétní dotaz, uh, protože mnoho uh, bylo už řečeno a chtěla bych vám samozřejmě uh, poděkovat jak za tu úvodní prezentaci, tak za vaše odpovědi. Uh, a vlastně i za písemné podklady o prioritách lucemburského předsednictví, kde jsem si přečetla akční plán pro eh, maloobchod. Eh, chtěla bych se eh, tedy zeptat, co konkrétně by měl obsahovat a zda bude tedy rovněž zaměřen na nekalé obchodní praktiky mezi Eh, podniky v, o tom, že je to eh, horké téma, mimo jiné svědčila nepochybně i naše ranní debata zde na, zde na výboru. Eh, takže to je, to je můj dotaz. Děkuji. Dan? Děkuji, paní předsedkyně, vítejte, pane vicepremiére. Mé zkušenosti s Lucemburskem nejsou také příliš velké. Eh, vždycky eh, to je akorát natankovat eh, mezi Bruselem a Štrasburkem. A vždycky, když vědu do té pumpy, tak tam vidím jednotný trh v akci. Je to jeden z těch jasných, viditelných ukázek, jedna z těch ukázek, že máte nižší ceny benzínu a máte to, usnadňujete Eh, spotřebitelům, aby eh, si natankovali levněji. Je to příklad jednotného trhu v akci. Bohužel to nefunguje u digitální agendy, protože eh, tam se jakoby ten benzín vypaří, když překročíte hranice sousední země. Takže já bych vás rád požádal pro nadcházející několik měsíců, pokud jde o zdravé prostředí pro digitální jednotný trh. Je, jde o to, abyste se postaral pro, o, o mm, tedy pozitivnější přístup k digitálnímu jednotnému trhu a také eh, přístup, který uzná ten digitální generační posun, eh, což a také geoblocking eh, pro Lucembursko je to velice důležité. Máte velmi malý trh, kdy máte hm, přístup tedy vymezený jenom pro sebe. A potom jsou tady také netarifní bariéry na vnitřním trhu obecně. Otázka atmosféře. Taky máme opět další netarifní bariéru pro malé podniky a mikropodniky. Když by tady byl nějaký mechanismus, který odhaloval ty netarifní bariéry a řešil je. A zajímalo mě, jestli vás k tomu něco napadá. Já jsem se e, ptal, e, mm, mm, jestli e, někdo podal otázky přes Twitter a jedna organizace nám poslala jednu zajímavou otázku, kterou jsem chtěla položit. A sice Evropská organizace eh, hlas eh, slepých a částečně vidících. Hmm, má tady manifesto a oni chtěli eh, se postarat o to, aby jednotný trh, jednotný digitální trh byl přístupný všem. Samozřejmě oni rádi nakupují online, chtějí samozřejmě nakupovat online a chtějí také mít přístup k audiovizuálním službám a já jsem tohleto chtěl vám vyřídit, abyste věděl, eh, že třeba spolupracovat na tom, aby ten trh fungoval pro všechny a nejenom pro někoho. Tak a teď máte eh, několik odpovědí. Děkuji, paní předsedkyně. Já nevím, čím začít, ale naštěstí řada otázek víceméně byla totožná. Já začnu takovou informací, která je spíše sympatického charakteru a řekl bych, že pokud jde o dostupnost eh, obsahu eh, a eh, dostupnost webu, tedy webovská stránka lucemburského předsednictví byla vytvořena podle norem dostupnosti pro osoby s postižením. Takže my jsme tady ukázali příklad a anglickým kolegům bych řekla, že eh, nejenom eh, nejenom tedy, eh, tedy nizozemskému kolegovi bych řekl, že nejenom ceny, ceny benzínu, ale i alkoholu a cigaret u nás jsou nižší, takže přijďte přijeďte. A teď ještě eh, eh, také my očekáváme něco od komise. Evropská komise by měla předložit strategii vnitřního trhu 21. Eh, října dokonce, pokud víme. Takže jsme rádi, že teď s vámi budeme spolupracovat na tomto tématu. A Digital Single Market digitální jednotný trh. K tomu jsme slyšeli hodně otázek a připomínek. Souhlasím s vaší, s vaší předsedkyní v tom, že musíme jít krok za krokem při vylepšování situace. Ale eh, ano, je zde riziko, že potom ta legislativa, kterou přijmeme, již bude eh, pase, již bude zastaralá, pokud tedy nebudeme jednat rychle. A nevím, kdo již se ptal na tu otázku, jak to probíhá v Lucembursku. No, Eh, objednávky online. Eh, Lucemburčané jako další občané mají problém. Tady občané malých zemí většinou mají problém eh, přístupu online k prodeji či nákupu, protože ten prodávající nemá možnost či prostředky vůbec Eh, respektovat nebo dodržet eh, podmínky všech těch 28 eh, vnitrostátních předpisů. Takže ano, je třeba nalézt řešení, které nám umožní maximálně zharmonizovat toto. A rovněž i mm, i jít cestou vzájemného uznávání a to všechno s tím, že musíme brát v potaz práva spotřebitelé. To je téma velice eh, zapeklité. Tady jsou různé zájmy, které třeba sadit. Eh, bariéry na vnitřním trhu. Zde, jakmile budeme mít v ruce tu strategii, strategii pro vnitřní trh, tedy 21. října, tak budeme pracovat právě i na těch net, netarifních překážkách. To by tam mělo figurovat, to nám komise slíbila. A italský kolega, ten opět hovořil o made in, označování made in. Já nechci říci, že Lucembursko by nemohlo bojovat eh, za kompromis, abychom našli dohodu a kompromis, ale znáte situaci. Ta skutečně je velice obtížná vzhledem k těm zablokovaným pozicím. A pokud máte nějaký nápad eh, nějakého kompromisu, tak to vám budu vděčný. Předložte mi ho, ale každopádně mm, v tomto tématu, eh, tímto tématem se budeme zabývat. Směrnice o službách. Tady je třeba dbát na řádnou aplikaci směrnice. Evropská komise by měla Eh, eh, i hm, tedy zahájit řízení proti těm státům, které nesprávně transformovaly směrnici nebo které zavedly třeba disproporční požadavky hm, nebo hm, a musí mít operační eh, systém jednotného místa, takže pět let už uplynulo a proto je třeba přijmout rozhodnutí, i když třeba některé některým se to nebude líbit. A nyní TTIP. Souhlasíme s eh, Evropským parlamentem, že TTIP nemůže znamenat eh, snížení úrovně aplikovaných norem. Je třeba mm, zachovat si naše právo přijímat vlastní předpisy a eh, my mm, vezme, přijmeme veškerá opatření a všechno dobře připravíme eh, eh, a vezmeme do úvahy v tomto rezoluce Evropského parlamentu. Zde děkuji parlamentu za velice vyvážené usnesení, které nám umožní posílit naši vyjednávací pozici vůči USA a především pokročit vpřed. V každém případě naším cílem je pokračovat v diskusích mezi radou a parlamentem s cílem podepsat dohodu s USA eh, v co nejkratší nebo nejlepší lhůče, ale jak říkám předem, musí to být dohoda, která, mm, se kterou budou souhlasit všechny členské státy Evropské unie. Takže já nevím, co jsem zapomněl teď. typ jsem už probral. Výborně. Tak ještě máme 10 minut, takže pokud ještě někdo chce položit další dotaz, ale už to tak nevypadá. Ještě možná, jestli byste se mohl vyjádřit k těm dovednostem,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 tento vývoj, který bude velice eh, pozitivní i včetně pokud jde o financování, tím myslím crowdfunding, nesmíme vytvářet ale na trhu podmínky pro nekalou soutěž. Zde je třeba, aby všichni na tom vydělali. Rovnováha je důležitá, i když nesnadná asi. A mm, v této oblasti více než kde jinde. Eh, nelze eh, aplikovat na všechny stejný metr. Během našeho předsednictví mm, toto vezmeme do úvahy a bude určitě těžké udělat něco konkrétního bez vstupu Evropské komise. Já jsem slyšel, že komise se bude eh, touto otázkou zabývat ve své budoucí strategii vnitřního trhu, která by měla být přijata 21.10. a budeme mít určitě čas ještě o tom diskutovat 30. listopadu na Radě ministrů a poté předáme štafetu našim nizozemským kolegům, aby se touto agendou také zabývali. Děkuji. Very good. And, and, and of course, if you do want to have... A samozřejmě, pokud chcete snadný kompromis k tomuhle, tak prostě souhlasit s parlamentem. Já jsem pochopil váš signál. No každopádně, my mnoho, mnohokrát děkujeme tady za účast. Přejeme vám hodně uh, úspěchu, uh, který brzo budete mít uh, na zasedání s radou. Budeme uh, sledovat, co se děje na Radě pro konkurenceschopnost a znovu zopakuji, řada poslanců na tomto výboru uh, se uh, podílí eh, na agendě lepší regulace už dlouhá léta. Prosím, pokuste se, eh, aby všechny tyhle odborné znalosti eh, se využily. A týká se to odborníků ze všech různých frakcí. Každopádně děkuji vám mnohokrát za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

Um, I, I think um, we need to restart. Um, Myslím, že bychom se měli opět pustit do práce. If we do go ahead of time, we will start the coordinators meeting early, is that okay? Tak možná pokud eh, se nám to podaří všechno stihnout ještě dřív než podle programu, tak bychom mohli začat, začít schůzi koordinátorů dříve. Teď nás čeká bod paní navrhovatelky Marie Grapíny, nové výzvy a koncepce na podporu cestovního ruchu v Evropě. A to se nám zrovna hodí, protože toto téma mm, teď eh, Eh, teď o tom hovoříme právě v době, než když začínají letní prázdniny a kdy se lidé chystají eh, cestovat a s tím souvisí i třeba to, že se lidé zkoumají, jak to bude s roamingem a tak dále. Takže dávám rovnou slovo paní Marie Grapiny, která je navrhovatelkou. Příslušným výborem je výbor pro dopravu TRAN. Čeká nás výměna názorů ohledně 105 pozměňovacích návrhů. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Hned na začátku bych ráda řekla, že to bylo téma, na kterém jsem pracovala s velkým zaujetím. Je třeba najít nové způsoby, jak eh, propagovat cestovní ruch v Evropě. Když jsem se stala europoslankyní, tak eh, jsem chtěla eh, říci, že cestovní ruch by neměl být eh, prioritou. Samozřejmě, že to pomáhá průmyslovým odvětvím, může to přinášet eh, přidanou hodnotu. My jsme výbor IMCO, takže je to pro nás také důležité téma a je důležité, abychom si uvědomovali, jaké strategie se chystají právě v odvětví cestovního roku. Chtěla bych poděkovat všem, kteří předložili pozměňovací návrhy, jich je 105, zapojili se do toho všechny politické frakce. Také bych chtěla velice poděkovat všem stínovým zpravodajům a jsem ráda, že jsem se s nimi mohla sejít. Děkuji rovněž sekretariátu za jejich práci. Spolupracovali s námi, účastnili se i na všech schůzí. Můžeme vlastně, když vycházím z těch diskusí se stínovými zpravodaji, tak můžeme říci, že věci se hýbou dobrým směrem Máme k dispozici 105 pozměňovacích návrhů a podařilo se nám na základě jednání s politickými skupinami vytvořit 12 kompromisních pozměňovacích návrhů. Dohodli jsme se, že jeden bude také rozdělen, takže celkově jich tam bude 13. 54 těchto pozměňovacích 54 pozměňovacích návrhů byly zohledněny v těch kompromisních pozměňovacích návrzích. Také e, nám přispěly všechny politické skupiny svými podněty. Mm, takže jsme udělali určité změny v textu, trošku jsme ho pozměnili. E, ty texty nejsou změněny nějak eh, v zásadě, spíše jsme chtěli některé věci vyjasnit. Co se týče těch pozměňovacích návrhů i těch eh, kompromisních pozměňovacích návrhů, tak eh, společně se stínovými zpravodaji i s autory pozměňovacích návrhů jsme usilovali o to, abychom zdůraznili význam cestovního ruchu Zamýšleli jsme se nad tím, jak můžeme prosazovat Evropu, co by destinaci pro turisty. Hm. Také hm, jde o to, že jsme členy výboru IMCO, takže jsme se na to dívali i z pohledu ochrany spotřebitelů a jsem také velice ráda, že i stínoví zpravodajové hm, měli toto na vědomí. Zdůrazňovali jsme také význam toho, aby spotřebitelé měli přístup k informacím. Ty informace musí být eh, pravdivé, správné, aby přesně věděli, čemu se vlastně upisují, jak bude vypadat jejich dovolená, ještě než přijedou do té své prázdninové destinace. V pozměňovacích návrzích i v těch kompromisech jsme také snažili potrhnout to, že pro cestovní ruch je důležité uspůsobit se digitální éře. Nesmíme zapomínat na digitální rozměr cestovního ruchu. Mm. Byly tam pozměvací návrhy, které usilovaly o ochranu dat, které chtěly kvalitativní i kvantitativní informace pro spotřebitele. Výbor Tran bude hrát, ale my jsme chtěli říci, že bychom chtěli konzistentnější přístup, třeba co se týká klasi, klasifikace hotelů. A o tom hovořili i zástupci malých a středních podniků, protože je dost těžké poznat, jaký hotel e, e, odpovídá určité kategorii, protože ta kvalifikace, pardon, ta klasifikace hotelů se mění e, zemi od země. Takže usilovali jsme také o určité, určité společné systémy klasifikace hotelů. A netýká se to pouze hotelů, ale i třeba různých menších druhů ubytovacích zařízení. Také jsme si byli vědomi toho, že musíme respektovat eh, zásadu subsidiarity. Několik kolegů zdůrazňovalo to, že právě malé a střední podniky řeší různé výzvy v oblasti cestovního ruchu. Platí to o mé zemi i o některých jiných členských zemích většina, třeba v mé zemi je to tak, že většina těch operátorů fungují jako malé a střední podniky. Musíme tedy zaručit to, aby naše legislativa právě podpořila malé a střední podniky. Děkuji Markovi, děkuji Olze, děkuji dalším, kteří předložili pozměňovací návrhy. Také třeba eh, jsme zdůrazňovali že je důležité, abyste byli i služby související s cestovním ruchem pro osoby s postižením nebo eh, osoby, které mají určité potíže. Také Robert předložil pozměňovací návrhy, které se týkaly třeba lepší flexibility, požadav eh, v udělování turistických víz. Myslím si, že celkově jsme odvedli dobrou práci. Hmm. A myslím si, že to bylo také díky tomu, že sami stínoví zpravodaje, zpravodajové Eh, mají velké znalosti ohledně cestovního ruchu a také jsou si vědomi důležitosti tohoto odvětví. Ještě jednou vám děkuji a doufám, že to hlasování dobře dopadne. Thank you very much to the... Děkuji, děkuji zpravodajce a teď dám slovo Stínovým a za EPP Carlos Coelho. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, zaprvé chci poděkovat paní Marii Grappini za návrh stanoviska a za tu angažovanost, eh, se kterou pracuje na kompromisech. Je to stanovisko pro výbor pro dopravu a chceme, aby znali naše názory z pohledu ochrany spotřebitele. Jak řekla již paní Krapiny, bylo zde více než 100 pozměňovacích návrhů z nejrůznějších politických skupin, což samo o sobě napovídá, že to je důležitá oblast pro politické skupiny i pro členské státy. Včera jsme se sešli se stínovými zpravodaji a mm, pracovali jsme v duchu kompromisu. Zde e, byly čtyři hlavní oblasti, které nás zajímaly za prvé důležitost cestovního ruchu, jakožto odvětví, eh, které eh, podporuje růst a pracovní místa, za druhé digitální agenda v cestovním ruchu, potom ochrana spotřebitele, a to především ochrana těch nejvíce zranitelných skupin spotřebitelů. A tady bychom chtěli podpořit toto stanovisko a jsme spokojeni s kompromisními návrhy. Doufejme, budeme doufat, že výbor pro dopravu naše stanovisko vezme v potaz a převezme naše náměty. Děkuji, pane Koejo? Já nevidím zpravodaje za EKR. Ano, pan Dalton bude hovořit za EKR. Děkuji. Já omlouvám pana Sulika, který je stínovým, tady není, ale on mi tady předal své poznámky. Takže zde máme pár bodů. Za prvé chceme poděkovat pravodajce za práci a ducha spolupráce nad tímto tématem. A první poznámka, eh, tedy návrh těch evropských cestovních map, no, myslíme si, že to vypadá rozumné, ve snaze o kompromis ale chceme zde i zdůraznit ty dopady na rozpočet, tedy finanční dopady. Nechceme, aby to mělo příliš velké finanční dopady, protože zde stroje jsou velice omezené a neměli bychom zvyšovat rozpočet. Měli bychom nalézt na to prostředky ve stávajících položkách. Takže děkujeme zpravodajce, že reflektovala většinu našich návrhů, celkem 43. A také jsme rádi, že zpravodajka navrhla eh, eh, kom, mm, odstavec 5, kompromis 4, tedy otázku zdanění. Daně, eh, tady platí subsidiarita, i když některé státy účtují vysoké letišní poplatky. A mm, kompromis 9 nám trochu dělá starosti. Možná bychom to mohli přehodnotit malé střední podniky by měly klientům poskytovat informace v jejich vlastním jazyce. No, my chápeme, proč, co je zatím, ale bude to fungovat skutečně v praxi a budeme chtět, aby takový penzion, já nevím, tam měl informace v kolika, v des, ve sto jazycích, no možná bychom tam měli dát pouze snad jazyky Unie, i to již by bylo hodně, tedy Přece to po někom, nemůžeme po někom chtít, aby mluvil 24 jazyky, anebo budou muset eh, do toho investovat hodně peněz, aby si zajistili mm, překlady těch informací. Já vím, že to nebyl záměr toho kompromisu, ale měli bychom dbát na to změní, aby to bylo rozumné, přiměřené, protože jinak bychom to těžko prodali v uvozovkách. V zásadě jsme rádi, že zde mm, zpravodajka v kompromisu 4 zmiňuje subsidiaritu, a takže to je konec tady těch mých poznámek. A my jsme spokojeni s návrhem až na ten trochu kompromis 9 a děkujeme za vaši angažovanost. Děkuji, pane Daltone. A nyní pan prefekt chce něco doplnit, nebo ne? Já navrhuji, abychom nejprve postoupili k dalším skupinám. Ano, dobře. Za Alde, pan Rošfor. Děkuji, paní předsedkyně. Bravo, paní Grapiny. Vy velice dobře znáte toto téma. Vy jste této oblasti jste eh, politicky působila. Je to eh, téma, které eh, je konsensuální, protože tady chráníme, prosazujeme společné zájmy. Já nebudu hovořit o detailech kompromisních návrhů. Jenom co mohu zde prohlásit je, že souhlasíme s hlavními orientacemi a chtěl bych zdůraznit, eh, za, eh, že naše frakce eh, zdůrazňuje dvě, tři věci, které jasně ukazují, že chceme, aby výbor IMCO jak si prosadil svoje představy, a to je rozvoj podniků v tomto sektoru, i ale zároveň jsme citliví na zájmy spotřebitelů. Tudíž první připomínka. Pokud je o cestovní ruch, zde musíme prosazovat to, že to musí e, být téma průřezové, protože cestovní ruch se dotýká celé řady dalších odvětví, e, hospodářství v nejrůznějších oblastech, dopravy, e, služeb jako takových. Dotýká se to i dalších hospodářských činností, které Ehm, jsou spojeny s cestovním ruchem. Zelená turistika, ekoturistika, například v zemědělství nebo ehm, průmyslová turistika, potom dokonce i náboženská turistika existuje, tedy když lidé cestují, aby se seznámili s náboženskými tradicemi. Takže je třeba na to dbát. Obsah cestovního ruchu má nejrůznější podoby a formy a tudíž je třeba, aby náš přístup byl integrovaný. Proč? Já to říkám, protože to je naše výhoda. Přece Evropa je kontinentem nejstarším, pokud jde o e, e, památky, dědictví a to je to, co vlastně táhne turisty. A e, navíc ta konkurence ze strany dalších kontinentů je větší a větší. A pokud chceme zůstat takovým tím, eh, takovou tou hvězdou v turistice pro ty všechny, kteří sem přijíždí, tak musíme být schopni se modernizovat. A zde bych chtěl ocitovat tři poznámky. Samozřejmě ten fakt, že se musíme adaptovat eh, digitální éře, to je nezbytný předpoklad, abychom eh, zůstali ve hře před chvílí jsem hovořil o integrovaném přístupu a e, to je, to je nutné. Potom, pokud chceme prodávat e, e, turistický produkt, tak musíme být náročnější na kvalitu služeb. Musíme zlepšovat kvalitu služeb v turistice a to říkám na adresu všech členských států, i když některé třeba jsou na tom lépe než jiné. Nemůžeme takže tady musíme permanentně se vylepšovat. A také si myslím, že třeba abychom prověřili efektivitu, tedy e, tady e, ta mm, práva spotřebitelů jsou účinná, to také není hotová věc. A zde musíme toto propojit s dalšími nástroji, legislativními nástroji, jako například e, způsoby řešení sporů v cestovním ruchu, to je důležité pro turisty, a také mám tady na mysli nedávnou revizi směrnice o e, těch e, zájezdech. Je třeba, aby byla řádně transformována. A potom zde e, tady jsou dvě věci, kde možná se trochu liším od zpravodajky a uvidíme, jak to všechno dáme dohromady v kompromisních návrzích, abychom Eh, ty eh, různé naše přístupy sladily. Za prvé je třeba, aby Evropská komise eh, dávala k dispozici informace všem, ale nejsem přesvědčen, že by to měla být Evropská komise, která by měla rozvíjet ty různé mobilní aplikace, ty turistické karty, mapy. Já myslím, že to je přece na podnikatelské sféře anebo státní zprávy možná, ale ne tolik eh, jako na eh, těch hospodářských subjektech, i když určitě komise je velice inteligentní. Potom další věc. To je něco, co určitě se ocitne v dalších oblastech, a to je, jak eh, dát, zajistit místo novým formám ekonomiky, takzvané sdílené ekonomiky třeba to, čemu se říká sdílená ekonomika. Všichni víme, co to je NBNB, potom i eh, tedy Uber, víme, že hm, kauza Uber, eh, ta se řeší v různých státech, i když to není přímo cestovní ruch, ale my musíme nalézt něco, co bude tou správnou zlatou cestou mezi tím, že budeme akceptovat tu novou formu nebo nové formy dynamického vývoje této činnosti hospodářské činnosti. Na druhé straně, aby to nebyla náhodou nekalá soutěž, která bude mm, jaksi podkopávat práva spotřebitelů i klasických podnikatelů v tomto sektoru. Takže já jsem přesvědčen, že nalezneme způsob, jak to vyváženým způsobem upravit a obecně pro IMCO určitě mm, ještě při různých příležitostech narazíme na podobná témata i v jiných oblastech. Eh, víme, že to je něco, co se rozvíjí dnes, že věci se hýbou a tady eh, Publicis, jedna eh, velká tedy evropsko-americká firma, která hovoří o uberizaci. Tedy vše se snaží se transformovat podle toho nového modelu, kdy vlastně i spotřeba spotřebitel se stává jedním z aktérů a i v cestovním ruchu, bed and breakfast a ty bed and breakfast vlastně to je také ještě něco takového. Vlastně spotřebitel zároveň produkuje cestovní služby, takže to všechno se bude do budoucna rozvíjet, takže musíme se snažit nalézt dobrou rovnováhu mezi inovacemi a zároveň mezi eh, ochranou práv a eh, tím, že Eh, ochráníme a nezničíme ty ekonomické sektory kvůli nějaké nekalé soutěži. A děkuji paní Grapiny za spolupráci. Děkuji pane Rošforte. Já nevidím eh, další stínové, takže dám slovo paní Mici. Thank you, Chair. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně, velice děkuji. Chtěla bych pogratulovat Marii za to, že připravila skutečně velice dobrou zprávu a jsou tam vynikající návrhy. Myslím si, že se jí podařilo také pokrýt mnoho témat, které jsou tak důležité pro cestovní ruch. Důležité téma, které je mi velice blízké, protože já pocházím z malé země, která závisí na cestovním ruchu, je, je to Malta. Eh, tak je to vlastně, jde o to, že cestovní ruch vytváří pracovní místa, přináší nové příležitosti a vede k e, růstu. Takže pro nás je cestovní ruch nesmírně důležitý. Také si myslím, že jsou určité země, které mají speciální problémy. Některé země vlastně nemohou e, být tak závislí na cestovním trhu, a třeba se jim ani nedaří e, se nabízet jako turistická destinace. Myslím si, že myšlenka prosazovat Evropu jako celek je vynikající nápad. Musíme se dívat na cestovní ruch holistickým pohledem. Je důležité začlenit všechny aktéry, všechny zúčastněné strany a jak se již zaznělo, má to i Maria ve své zprávě, cestovní ruch se vlastně týká úplně všech Mm, má to dopad na obchody, dopravu, aerolinie. Takže opravdu je to velice důležité odvětví pro Evropu. Evropa nabízí velký potenciál. Myslím si, že měli bychom umět lépe prodat Evropu v uvozovkách a myslím si, že každá evropská země má co nabídnout. Ehm, každá země má něco jiného, co je zajímavé. je důležité, aby Evropa zůstala stále tou destinací číslo jedna na světě. Máme zde velkou kulturní nabídku, tradice, historii, archit, eh, umění. Takže je důležité zachovat si tuto výhodu. Rovněž je důležité využít věci, jako je elektronický obchod a internet, protože si myslím, že to bude budoucnost. Dnes stále více lidí, kteří plánují svou dovolenou. Jdou na internet, eh, zarezervují si vše přes internet, takže využívají vlastně elektronický obchod, elektronické aplikace. Zároveň je nutné stále chránit spotřebitele. Myslím si, že bych mohla tu zprávu obohatit několika svými pozměňovacími návrhy. Společně s Mariou a s, se stínovými zpravodaji si myslím vypracujeme velice důležitou zprávu. Poslední eh, je paní Anna Maria Kratza Bild. Ano, děkuji. Rovněž bych se chtěla přidat eh, k těm gratulacím zpravodajce za velice kvalitní zprávu. Já si myslím, že je důležité vyzdvihnout význam cestovního ruchu pro Evropu, pro eh, potenciál vytváření pracovních míst. Co říkal pan Coelho a pan Rochefort, je důležité chopit se možnosti, které přináší eh, digitální ekonomika, eh, které možnosti pro podnikání. Už nechci opakovat, co zde říkali předřečníci. Já mám dva pozměňovací návrhy které chtějí zlepšit integraci a chtějí také eh, využít cestovní ruch pro snižování nezaměstnanosti. Je rovněž důležité přitáhnout turisty do, na, na venkov, do venkovských oblastí. Máme se takové věci, jako je agroturistika a další um, věci a vlastně jsou zde i nové možnosti cestovního ruchu i třeba pro ty zemědělské oblasti a pro venkovské oblasti. Děkuji a doufám, že mé pozměňovací návrhy podpoříte. I máme se někoho za komisi. Takže nejprve dáme slovo komisi a pak ještě zpravodajce, aby to schnula. Pán nebo paní Francis Studiny je přítomen nebo přítomna. A děkuji, děkuji paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat za tuto zprávu, kterou připravil jak výbor TRAN, tak i děkuji za přispění ostatních výborů. Děkuji také za ty vaše návrhy i za pozměňovací návrhy. Jsme si vědomi významu cestovního ruchu i potenciálu, kterého lze využít a usilovně pracujeme již od zveřejnění sdělení 2010 kdy byla zveřejněna strategie 21, 21 akcí. Paní komisařka Běnkovská má velký zájem obnovit eh, a znovu nakopnout celý ten, eh, celé to odvětví cestovního ruchu. Jsme připraveni spolupracovat s poslanci na tom, abychom ty stávající akce zlepšily a abychom také dokázali zareagovat na eh, nové výzvy. A děkuji vám také o to, že máte zájem o tento sektor. Děkuji a nyní paní Maria. Děkuji, Vicky. Budu stručná. Chtěla bych ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům za jejich komentáře i za ty dnešní komentáře a chtěla jsem poděkovat také paní Kraca Bild a dalším, takže děkuji nejenom stínovým zpravodajům, děkuji zkrátka dnes všem, kteří vystoupili v té odpolední rozpravě. Já bych chtěla jednu věc jenom možná dovysvětlit. Stínový zpravodaj za ALDE zdůraznil tři klíčové aspekty, které jsou také zobrazeny v našem stanovisku. Včera se hovořilo se zástupce ALDE o té evropské cestovní, o těch evropských cestovních mapách. My nežádáme po komisi, aby vypracovávala nějaké cestovní mapy. Spíše jde o to, abychom našli nějaké nové způsoby, jak pro, eh, propagovat cestovní ruch a turistiku. Chceme mm, přinést určité nové prvky, Já už eh, jsem to říkala několikrát a děkuji za to, že jste to dnes podpořili. Pokud bychom měli nějakou takovou evropskou turistickou mapu, eh, tak by bylo jednodušší propagovat eh, cestování po Evropě. Mně se třeba často um, ehm, mě, se, mě třeba žádali turisté z Koreje nebo z Japonska, Eh, zda máme k dispozici třeba nějakou evropskou mapu, kde jsou zobrazeny všechny jeskyně po Evropě, něco takového. Mm, já jsem také svého času byla ministriní pro cestovní ruch a vím, že třeba eh, turisté, kteří přijížděli z Asie, tak eh, požadovali takové zjednodušené, zjednodušenější informace. Oni jeli na dovolenou do Evropy a nezajímaly je úplně podrobné informace o konkrétních zemích, ale chtěli navštívit právě třeba eh, obecně jeskyně v Evropě. Takže to je jenom takový nový pohled, který bychom možná také mohli dále propagovat nebo ho vzít v úvahu až budeme přemýšlet o tom, jak dále prosazovat eh, cestovní ruch. Mm, mohu, na, mohu navázat i na, ten, na tu včerejší výměnu názorů. Máme zde i podněty ze skupiny EPP a ALDE. Také bychom možná budeme muset trošku to redakčně upravit, to stanovisko, ale myslím si, že zcela jistě tady jsme na cestě vpřed. Ještě jednou vám všem děkuji za vaše připomínky. Doufám, že toto stanovisko pomůže výboru TRAN v jejich práci. My se na to díváme z pohledu výboru pro jednotný trh, pro vnitřní trh. E, zdůrazňujeme tam také otázky ochrany spotřebitele. Mm, chceme, aby spotřebitelé byli chráněni tím, že se jim budou nabízet eh, pravdivé informace. Také třeba chceme snižovat náklady na přístup k informacím, k určitému druhu informací. Také chceme podpořit i ten takzvaný digitální cestovní ruch, digitální eh, aspekt cestovního ruchu. Nechceme to celé přetížit, ale chceme se v tom stanovisku vyjadřovat konkrétně. V Evropě je celá řada možností, které ještě nebyly zcela využity, třeba agroturistika, ekologické mm, způsoby turistiky. To všechno je možné propagovat v rámci toho zastřešujícího pojmu mm, cestovní ruch v Evropě. Doufám, že dosáhneme konsensu a jsem také doufám, že i výbor TRAN to podpoří. Já jsem eh, rovněž členkou výboru TRAN společně s kolegou nebo s kolegyní. Doufáme, že nakonec tedy tato práce přinese ovoce a opravdu to byla týmová práce. Ještě jednou vám všem děkuji. Thank you very much. Já vám také mnohokrát děkuji. Teď tedy eh, přejdeme k poslednímu eh, bodu před zasedáním koordinátoru a sice zpráva k eh, vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. jako byl Líza Jokonsáry a měli bychom přijmout zprávu o rady. Ještě, než se pustíme do debaty, musím eh, zde přijít s důležitým technickým vysvětlením. Po eh, předání eh, stanoviska Rady po prvním čtení Evropskému parlamentu 25. června byla odhalena technická chyba ta technická chyba se týká bodu 15, článek 38, článku 38 návrhu nařízení, kterým se upravuje nařízení Rady 51597. Během posledního trialogu EPP Rada i komise, EPP, Rada i komise se všechny dohodly na škrtnutí odstavce 3 eh, stávajícího nařízení 151597 eh, mm, A v stanovisku Rady k prvnímu čtení tento odstavec 3 zůstal na místě. Takže to bylo nesprávné. A proto musíme k eh, bodu 15 článku 38 návrhu eh, nařízení dodat následující odstavec. Eh, Eh, odrážku malé c, eh, eh, cituji odstavec 3 se škrtá. Konec citátu. A díky tomuto budeme teď moci tuto technickou opravu ve stanovisku Rady pro první čtení provést a členské státy budou moci tedy zaslat Evropskému parlamentu před naším plenárním zasedáním zaslat řádný text, tak abychom mohli hlasovat v září tak, jak to je eh, správně. Myslím, že to bylo úplně jasné a vidím, že paní Jakoncáry kývá. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně, řekla jste to moc pěkně. Parlament i Evropská unie projednávají dobrou regulaci, špatnou regulaci a tady se jedná opravdu o dobrou regulaci. Otázkou je, jak se nám podaří využívat, využít moderní informační technologie na boji s, se zločinem v oblasti cel. Daří se nám bojovat s trestnou činností a, a přicházet s Eh, úsporami ve výši stovek milionů eur. Ty můžeme vydávat tom na eh, lepší služby. Připomenu vám několik fakt. Eh, zboží, které jsou vyloženě citlivá na trestnou činnost, jako je alkohol, tabák a alkoholické nápoje, po um, této změně můžeme dávat vývozní uh, údaje do uh, dvou systémů, do CSM a do toho druhého uh, systému, do toho podadresáře IETD. A my jsme navrhli toto a pokud když tyto informace spojíme a pohyb kontejneru bude monitorován a dojde k podezření na trestnou činnost, tak ten časový prostor bude omezen. A jednotlivé strany budou moci jednat rychleji. To je čtyřdenní lhůta na eh, to, aby orgány mohly konat. Celkově se jedná o velice technickou záležitost. Ale eh, ve všech technických záležitostech jsou i určité politické rozměry. Například eh, se jedná o to, jak citlivé obchodní údaje lze chránit. Tady ochrana datových údajů je klíčová otázka, nalezli no, jsme dobré řešení a já jsem za ně eh, velmi ráda, že se nám podařilo nalézt takové vážné řešení tedy. Můžeme tak chránit citlivé údaje, navrhovat eh, tedy informace, eh, tedy sledovat obchodní informace a zároveň zabraňovat podvodům. Nakonec eh, eh, rada přijala i kratší časový rámec pro podniknutí jednotlivých kroků a to tedy kroků na boj s podvody. Jak říkala paní předsedkyně, tohle se bude projednávat na zářijovém zasedání a doufáme, že prevence trestné činnosti v oblasti cel se zlepší. Chtěl by se k tomu ještě někdo eh, vyjádřit? Protože pokud ne, tak mnohokrát poděkujeme paní Jakonsáry a, a prevence trestné v oblasti cel. To je velká priorita, na které třeba pracovat, takže děkujeme vám všechno za, co, za všechno, co jste zde udělala. A teď myslím, že eh, se přesuneme k zasedání koordinátorů. Dokonce eh, o pět minut dříve, než jsme plánovali. A s Liborem se setkáme zítra. Mimochodem budeme hlasovat v 9.10 eh, zítra už. Připomínám na závěr jednoho z koordinátorů. Děkuji. Because after Protože poté, co si to odhlasujete, tak můžete odjet na letní pauzu. Někdo říkal, že 90 ráno je moc brzo, ale je to tak. You can have breakfast with your family for the rest of the summer holiday. Můžete snídat eh, zbytek letních prázdnin se svou rodinou, pokud s námi nepojedete s delegací do Spojených států.